Dámy a pánové, prosím, posaďte se. I pan místopředseda Tajány jsem našel cestu, což je dobře. A já jsem velmi rád, že dnes tady můžeme eh, diskutovat eh, s nástupcem eh, služby pro vnější činnost, eh, a s ním budeme diskutovat o situaci ve Venezuele, kde se teď eh, odehrávají různé věci. My budeme eh, diskutovat o politice, službě pro nější činnost. A víme, že teď se i vrací eh, delegace Venezuele. A jsme tady svědky toho, že z té humanitární krize, nebo z té politické krize vznikla humanitární krize. A že se to projevilo i na zločinnosti. Ta situace je katastrofální, přitom to eh, by to měl být jeden z nejbohatších států na zemi vzhledem ke svému eh, surovinovému bohatství. Ale v podstatě se ocitl na konci a není tady eh, k dostání eh, řada věcí. Eh, probíhá tady boj mezi prezidentem a parlamentem, který, pardon, opozicí, která vládá parlament. Jejich ochota k dialogu je mizivá a v tom je ten hlavní problém. O tom asi dnes diskutovat budeme. A já bych byl rád, kdybyste nám mohl trochu více říci o tom, jak vyhodnotíte tu situaci? A to také vzhledem k tomu, že i příští týden se bude rada zabývat situací ve Venezuele. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Já jsem velmi rád, že tady dnes mohu být a že mohu s vámi pokračovat v diskuzi o Venezuele, protože možná si vzpomínáte, že v rámci vedoucích delegací už tato diskuze probíhala. Je to neustálý Eh, neustále eh, bod eh, na našem programu. Samozřejmě se tím zaobírá také nejvyšší představitelka a ta situace ve Venezuele nedávno eskalovala. Je to politická, bezpečnostní, ekonomická krize. Je to velkým zdrojem znepokojení pro Evropskou unii. Ve Venezuele žije 600 tisíc evropských občanů, ale také jde o vliv eh, na celý region a na stabilitu v tomto regionu, který Venezuela má. Venezuela také hraje klíčovou roli v kolumbijském mírovém procesu, má silné vazby na Kubu. To jsou všechno aspekty, které potřeba zohlednit při posuzování situace ve Venezuele. Vy jste velmi dobře informovaní o situaci ve Venezuele, takže eh, příliš mnoho údajů vám eh, poskytovat nemusím. Jenom k tomu nejnovějšímu vývoji na mezinárodní scéně jsme v Organizaci amerických eh, států, což je regionální organizace, která by měla mít na starosti institucionální ústavní věci a její generální tajemník Almagro vydal jasné prohlášení, podle něj došlo k porušení ústavního pořádku Venezuele. Diskuse na, eh, v rámci této organizace ale nedospěla k nějakému definitivnímu závěru. Nebylo přijato rozhodnutí o tom, že by se aktivovala demokratická charta. Já jsem sám byl na valném zhromáždění Organizace amerických států v Santo Domingo. Tam jsem byl svědkem eh, výměny ministra zahraničí USA Kerryho s ministrem zahraničí Venezuely. A musím také říct, že kromě tohoto prohlášení probíhá úsilí najít nový způsob, jak vytvořit eh, komunikační kanál. Proběhlo také bilaterální setkání mezi ministrem zahraničí Kerry a ministrem zahraničí Venezuely Rodriguezem s tím, že by americká vláda vyslala zvláštního vyslance Toma Shannona do Venezuely, který by se tím měl zabývat. Co se Evropské unie týče, my jsme v posledních měsících, už déle než rok, hledali nějaký způsob, jak situaci zlepšit. Neustále vyzýváme k dodržování ústavních pravomocí, ale také vyzýváme k dialogu mezi vládou a parlamentní většinou aby bylo možné najít nějaký konstruktivní eh, způsob, jak se z té krize dostat. To eh, nemělo valný úspěch až do nedávné doby, nicméně na základě eh, iniciativy UNASUR byla minimálně formálně akceptována ta potřeba dialogu ze strany venezuelské vlády, došlo k setkání v Dominikánské republice během června eh, zavedení mediátorů. Jednak je to bývalý španělský premiér Zapatero, José Luis Zapatero, Leonel Fernández, což je bývalý prezident Dominikánské republice, pan Rechos, bývalý prezident Panamy. <clears throat> Oni eh, se snažili zprostředkovat eh, dialog mezi oběma stranami, stanovit nějakou agendu pro jednání a na základě toho diskutovat eh, o tom, jak se z té krize vymanit. To bylo velmi vítané, podporované také vysokou představitelkou Federico Mogherini. Ta se setkala již dvakrát s panem Zapaterem a také vydali prohlášení na podporu tohoto usilí ten dialog eh, zahájit mezi vládou a opozicí. Po jejich prvním setkání v Dominikánské republice došlo k dalším návštěvám tohoto tria eh, mediátorů v Caracasu. Pan Zapatero vždycky mohl navštívit pana Lopeze, což je politický oponent, který byl uvězněn po demonstracích proti vládě, ale ten problém byl trochu s opozicí. Teprve nedávno jsme <clears throat> byli svědky známek od opozice, nebo chcete-li parlamentní většiny, že se posunují směrem k, k dialogu s vládou. Oni eh, v podstatě si stanovili dvě kritéria, na základě nichž by mohli to přijmout, a sice že by v těch, eh, týmu těch mediátorů byl zastoupen i Vatikán a také Organizace amerických států. Tolik tedy, eh, co vám mohu říci eh, k současné situaci. Asi bych měl také dodat, že před dvěma týdny vysoká představitelka přijala návštěvu paní Delcy Rodriguez Venezuely a zkoumali, jak by mohla Evropská unie pomoci v té kritické situaci a jak by mohli ten dialog eh, motivovat nebo pozbudit a jak by mohli eh, zajistit, aby venezuelské instituce pracovaly zájmu eh, občanů. Možná, že jste v tisku mohli číst o další návštěvě pana Zapatera v Caracasu. Já nemám teď žádné konkrétní informace o tého návštěvě, protože teprve se ta delegace vrací do Evropy víc tady teď zatím nevíme. To úsilí teď probíhá, jsou tady určité známky. No, je tady určitá naděje, že nějaký dialog by se mohl začít a my to budeme určitě podporovat. Rada se má sejít. Rada město zahraničí tedy se má sejít eh, příští pondělí, zabývat se tím a vysoká představitelka bude hovořit eh, v tom smyslu, že je potřeba přimět obě strany k politickému dialogu vzhledem té kritické situaci. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo pan Diaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane generální řediteli, já bych se rád připojil ke slovům kolegy. Čelíme krizi, je to krize mimo jiné sociální. A my vám chceme poděkovat za tuto objektivní zprávu. Je to především krize humanitární. Celý svět včera viděl, že na hranici v Tačle, v Tačle byla otevřená hranice, je to mezinárodní hranice a desítky Venezuelanů překračují hranici v zoufalství s tou malou částkou peněz, které mají, by si mohli nakoupit mouku, kukuřičnou mouku, pšeničnou mouku, léky a pleny pro děti. Je to humanitární krize. A pokud mluvíme o procesu dialogu, vítáme úsilí paní Mogheriniové, přestože paní Rodriguezová ji prohlásila za personu non grata a odmítla tento odvážný pokus, odvážné prohlášení paní Mogheriniové na plenárce ve Štrasburku. Já myslím, že takto míru dosáhnout nelze. Nicméně, co bylo řečeno, bylo řečeno. Když mluvím o procesu dialogu, zdá se mi, že by bylo dobré, kdyby se zapojil Vatikán. Je to v podstatě vynikající nápad. Vy jste říkal, pane generální řediteli, že pan Zapatero projevil velkou vůli. Zapatero využívá veškeré své snahy, veškerou energii, veškerou dobrou vůli. Takže já si myslím, že tady není jakási agenda pro dialog, který nám pomůže vyjít ze současné krize. Paní Mogarinová, která stojí v čele evropské diplomacie, se musí snažit ze všech sil, aby se v podstatě snažila vyřešit tu humanitární krizi. Děkuji. Muito obrigado, Sr. Presidente. É indiscutível que a degradação. Děkuji, pane předsedo. Zhoršení politické, hospodářské a sociální situace v Venezuele nabývá skutečně dramatické podoby, jde o humanitární krizi, chybí potraviny, chybí základní léčiva a násilí panuje na ulicích. Zbenzoli se stalo jedno z nejnebezpečnějších míst na světě a to je prosím země, která má obrovské zásoby nerostného bohatství a přitom stojí téměř před eh, bankrotem, ať už politickým či sociálním. A zdá se, že tedy eh, nová garnitura, která převzala eh, moc, není vůbec ochotná a vyjednávat. Opozice v parlamentu se snažila iniciovat určité hnutí, iniciovat určité eh, změny a prezident na to reagoval tím, že pohrozil rozpuštěním parlamentu. Musíme naprosto jasně říci, že tohle je tedy velmi nevyvážená, nestabilní situace a není možné tedy zjistit, kdo vlastně je ochoten převzít zodpovědnost. Ve Venezuele také ve věznicích sedí spousta politických vězňů a my se musíme snažit ze všech sil přispět k tomu, aby politické strany na místě zahájily dialog. Paní Mogarine se k tomu vyjádřila naprosto jasně pro Evropský parlament před pár týdny a prohlásila, že je také odhodlána snažit se najít řešení. A to se musíme snažit i my. Bývalý eh, španělský premiér Zapatero měl také dobrou vůli situaci řešit, ale navzdory tomu se mu nepodařilo najít řešení. Opozice na místě si také musí uvědomit, že tedy Zapatero byl velmi dobrý vyjednávač, opravdu se snaží najít eh, řešení. Těžko najít někoho lepšího. V rámci tohoto konfliktu jde o to, že ne každý má stejnou míru zodpovědnosti. Na jedné straně máme autokraty, kteří jsou u moci, kteří se u nich chtějí za každou cenu udržet, a také spoustu, na druhé straně spoustu politických vězňů. Paní Jiménez Hola, queridos colegas. Uh, esperemos que estas reuniones puedan llegar por... Vážení kolegové, doufejme, že tyto schůzky povedou k nějakému skutečnému řešení, protože v současné situaci by to bylo být opravdu těžké. Já chci zmínit také to, co už mnozí zmiňovali, a totiž nakolik trpěliví jsme byli s Venezuelou. Ale v posledních letech by to bylo opravdu těžké, kdybychom měli co dočinění s pravicovými diktátory. To musíme také uznat. Věci už zašly hodně daleko. Chápeme sice, z čeho to vychází, z čeho vychází tato situace ve společnosti. Já jsem samozřejmě optimista, pokud je to o to, čeho se podaří panu Zapaterovi dosáhnout. Je dobré, že španělská vláda se rozhodla zapojit a že tam má svého člověka, protože toto je politika, která nesmí být politikou stranickou a musí se zaměřit na to, co vlastně potřebujeme řešit. Takže doufejme, že nějaké řešení v blízké budoucnosti bude i za naší podpory. A já doufám, že, nebo myslím, že bude nutná i humanitární podpora, protože v Venezuele je situace skutečně zoufalá. Děkuji, pan Korvin Mike. Děkuji. Situace ve Venezuele je dobrým příkladem té teorie, že když přivedete na Saharu socialistu, nebude to nic zvláštního, nicméně za 20 let tam skutečně bude chybět písek. Ve Venezuele se dá udělat jenom to, že se bude bojovat s tím patriotickým generálem, ujistit ho o morální podpoře, pokud dá do vězení svého skvělého prezidenta nebo oponenty. Stejně jako to zesnulý generál Pinochet udělal v Chile. A za rok bude Venezuela nejbohatší zemí v Latinské Americe. Mnohokrát děkuji. Ale nebude plná písku. Dobře. Pan Tajany? Děkuji, pane předsedo. vítány jsou veškeré iniciativy na straně Evropské unie. Iniciativy vysoké představitelky paní Mogherinové, stejně jako aktivity pana Zapatera. Ale situace ve Venezuele bohužel není konstantní. Každý den se zhoršuje. A venezuelská vláda včera rozhodla, že bude okupovat jednu továrnu, tam tvrdí, že nemohou pokračovat, protože nemají dost surovin. Ale tak je to ve všech továrnách. Nemají peníze na nákup surovin. Máme tady určitou sanitární situaci, děti umírají, protože je opravdu těžké starat se o ně. Probíhá drama těchto dětí, děti mají rakovinu. inflace je na 127%, podle Mezinárodního měnového fondu. Takže ve skutečnosti se může stát, že ta situace bude opravdu výbušná. A proto si myslím, že musíme dělat víc, než děláme teď. Nejde jenom o hlas Evropy. Musíme být důraznější. Protože kdyby tato společnost, tato ekonomická situace skolabovala, co se stane? Budeme na pokraji občanské války. Já myslím, že situace ve Venezuele je skutečně znepokojivá. A my v Evropě musíme důrazně vyzvat prezidenta Maduru, aby vstoupil do dialogu s těmi, kdo představují většinu v této zemi a které stále označují za opozici. Vracíme se pořád k tomu, že Venezuela patří k nejbohatším zemím z hlediska zásob ropy ve světě. A je to země, která jde velice rychle ke dnu. A ta situace v továrnách ve Venezuele je těžko pochopitelná. Je to naprosto nesmyslné a vytváří to také zmatky na mezinárodní aréně. Takže když se podíváme na ekonomickou situaci, nezapomínejme, že jsme zasáhli i v Argentině, když přistoupili k nacionalizaci, ke znárodnění Repsoilu. Tady byla velká opozice parlamentu a já myslím, že můžeme vyslat velice důrazný signál Venezuelům, aby oni pochopili, že my máme v úmyslu hájit základní lidská práva v této zemi. Nesmíme zapomínat, že ve Venezuele žije i také hodně evropských občanů a ti trpí přístupem této vlády. Vlády, která systém nevyužívá tak, jak by měla. A proto si myslím, že je důležité, abychom řekli něco ještě jasněji Venezuelanům. Muchísimas gracias como ya se ha dicho hoy aquí y como hemos dicho... Děkuji, jak už to bylo řečeno. A jak jsme opakovaně říkali na půdě parlamentu, situace ve Venezuele je neúnosná z pohledu zachování demokracie, veřejného pořádku, eh, základního zásobování I z toho pohledu, že stále existují političtí vězni, eh, že od eh, posledních voleb jsou některé základní demokratické instituce vzájemně v opozici. To všechno přispělo k tragické eh, situaci v této zemi a my máme určitou míru zodpovědnosti. Musíme přispět k tomu, aby se podařilo najít mírové a trvale udržitelné řešení. A tady bych chtěl poděkovat paní Mogarini za její iniciativu. Je opravdu důležité, aby se rozběhl skutečný dialog s režimem, který je v tuto chvíli u moci. My tedy chceme v tomto směru předložit i určité návrhy. a můžeme podpořit myšlenku, že bývalý španělský premiér Zapatero bude vystupovat jménem lidu i eh, Evropské unie. Ta situace ve Venezuele je zvláště důležitá pro Španělskou vzhledem k tomu, že my máme na toto zemi úzké a letité vazby. Naše frakce velmi pozorně sledovala aktivity pana Zapatera v této oblasti a spoleháme na jeho aktivity. Doufáme, že jeho snahy přispějí k stabilizaci situace. Těch pět bodů, které Zapatero opakovaně navrhuje k řešení, můžeme podpořit. Je zaprvé třeba, aby mezi sebou jednotlivé instituce přestaly zápasit, je třeba obnovit klid a pořádek, příliš mnoho mrtvých na ulicích, je třeba zarazit inflaci a zásobit obyvatele alespoň tím nejnutnějším. A samozřejmě je třeba také zajistit odzbrojení a nové demokratické volby. To je velký problém v této zemi, protože tady je tedy k dispozici spousta zbraní. Všechno tohle navrhuje Zapatero řešit a doufejme, že Eh, tedy získá podporu. Samozřejmě chápu, že někteří europoslanci o jeho eh, snahách pochybují, nicméně já jsem přesvědčen, že pan Zapatero jedná správně jménem lidu, jménem Evropské unie a hraje tímto relevantní úlohu. Děkuji. Děkuji panu Lopézovi, paní Komáš. Tudo foi dito por vários colegas sobre Moji kolegové už téměř všechno řekli k této situaci a Situace se mezi tím výrazně zhoršila. My jsme o tom hovořili před, před, před pár týdny a Nyní je situace na místě daleko horší. A říkali jsme už před těmi pár týdny, že Evropská unie, Evropský parlament by v této věci měla dělat více. Minimálně podpořit eh, větší míru dialogu ve společnosti. A já jsem tedy přesvědčená, že musíme podpořit veškeré iniciativy v tomto směru. Ať už je to tedy iniciativa ze strany paní Mokaríny, anebo pana Zapatera. Proto považuji za mimořádně důležité, abychom je podpořili. Já nijak nepochybuji o schopnostech obou vyjednavačů, ale zvážíme-li, co je v naší moci, jak pomoci tedy další zemi v té rodině španělsky a hovořících zemí je třeba uvážit konkrétní opatření. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Také já bych vlastně jen opakoval to, co tu už řekla kolegie. Já jsem byl jedním z mála europoslanců, kteří dozírali na průběh voleb přímo ve Venezuele. Byl jsem tam jediný Portugalec, měli jsme tam také eh, zástupce Španělska. Viděli jsme tedy, jak vypadá situace na místě. Bylo také naprosto jasné, že ta bezpečnostní situace není dobrá, mezi tím se ještě výrazně zhoršila. O šest měsíců, nebo tedy o osm měsíců později musíme jasně říci, že Venezuela je v podstatě tedy eh, státem, který selhal, státem, který nefunguje a to je třeba říci jasně, je to tedy ten takzvaný failed state. Je třeba si uvědomit s čím máme co dočinění. Máme v podstatě dvě Venezuely. Jedna z nich je pod tlakem prezidenta a sil u moci, které se snaží potlačit jakékoliv opoziční snahy. V důsledku toho existuje eh, velký počet politických vězňů a tady, jak řekla paní Gomeš, správně i v této oblasti musíme vyvíjet tlak. Zapatero již nějakou dobu spolupracuje s Venezuelou a my jako Evropský parlament musíme zaujmout důraznější stanovisko. Například vyslat misi do Venezuely. Já už jsem to několikrát navrhoval, vyžadoval, nikdy jsem se nedočkal odpovědi. Je ale třeba jasně říci, o co nám jde. a udělat toho konkrétně pro Venezuelu eh, víc. Například v sobot, neděli, tedy jsem eh, mi telefonoval kam pan Cabrero, který mi nejprve pogratuloval za to, že tady v Evropské unii tedy máme klid, ale za druhé mi řekl, že ta situace, bezpečnostní situace ve Venezuele se dále výrazně zhoršuje, na ulicích eh, panuje násilí a že je třeba s tím konečně něco udělat. Děkuji, pane Fario. Pan šefe. Děkuji. Pane předsedo. Děkuji za tyto příspěvky a návrhy. Mě minimálně pozbudilo to, že pokud jde o hodnocení situace a pokud jde o cíle, kterých je třeba dosáhnout, abychom situaci ve Venezuele zlepšily, eh, uvažujeme podobně. A to platí o všech institucích Evropské unie, ať už je to Rada, Komise nebo Parlament. A je také naprosto evidentní, jak obtížné bude nalezení eh, trvalého a mírového řešení konfliktu, které eh, který panuje ve Venezuele, který má celou řadu příčin. A tady zase nikdo tedy nepředstírá, že to bude jednoduché. Je třeba si uvědomit, že velká podpora panu Zapaterovi je konzistentní s tím, s těmi snahami, které jsme vyvíjeli už i v minulosti. My jsme také volali po dialogu, my jsme podpořili aktivity pana Zapatera eh, do Venezuely. Odcestoval náš výkonný ředitel, který tedy monitoroval situaci. Především tu snahu obnovit dialog mezi těmi dvěma znesvářenými stranami. Bohužel tedy se nemohu vyjádřit k tomu, zda paní Mogarini skutečně zareaguje, takže eh, z pana Zapatera udělá zvláštního eh, vyslance, nicméně doposud jej podporovala, vyjádřila se neformálně na jeho podporu. A i tyto aktivity ukazují na to, že tady i my si uvědomujeme, jak naléhavé je nalézt řešení. Vidíme určité známky toho, že by se to eh, mohlo podařit, je samozřejmě nejprve třeba obnovit dialog, který bude mít skutečnou podstatu, který k něčemu přispěje, ne tedy jen dialog na oko. Nicméně, ta nejnovější prohlášení eh, některých představitelů parlamentní eh, většiny zní lépe než v minulosti. A nikdo samozřejmě nepředstírá, že to bude, že to bude jednoduché, případně rychlé řešení. Nicméně ty zprávy, které jsme obdrželi tento týden, ukazují na to, že se možná podaří znovu nastolit určitou formu dialogu, což se nám dlouho nedařilo. Ze strany externí služby a za paní Mogariny mohu říci, že se budeme snažit ze všech sil podpořit existenci tohoto dialogu a snahu nalézt řešení, které ukončí tuto krizi a e, budou mít dlouhotrvající efekt. Děkuji. Now we'll have to... My vám uh, také děkujeme. Teď musíme chvilku počkat na pana Lajčáka, abychom mohli pokračovat s naším programem. Pane šéfere, děkuji vám za vaši přítomnost. Děkuji.

darf Sie sehr herzlich zum nächsten Tagesordnungspunkt. Äh, Pojďme tedy dalšímu bodu našeho programu. Máme potěšení přivítat tady zástupce slovenského předsednictví, ministra zahraničí Slovenska, který v tom nadcházejícím půlroce, i když už vlastně máte téměř celý už půlku měsíce za sebou eh, oznámí nejenom letní přestávku, ale také a tady bude pracovat dále. A navíc se dá říci, že letos se dá čekat, že ani během té letní přestávky moc velký klid nebude. Je mi tedy velkým potěšením vás tady přivítat a jsem také rád, že tu mohu přivítat ministra zahraničí Malty, Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Protože už se rozbíhají práce na přípravě vašeho předsednictví příští rok. A já jsem tedy rád, že všechno bude dobře připravené. Já jsem pana ministra Lajčáka požádal, aby představil základní body svého programu, ať už se to týká sousedské politiky, ale také například migrace. A byl jsem také, požádal jsem ho také vzhledem k tomu, že byl na summitu ve Varšavě, aby nás informoval o tom, jak to vypadá s jednáními mezi Evropskou unii a a Spojenými státy. V ohledu máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážení členové tohoto výboru a dámy a pánové. Já jsem v krátkosti mluvil s panem předsedou o e, summitu NATO ve Varšavě minulý týden a řekl jsem, že jsem byl velmi rád, že se tam podařilo podepsat prohlášení o spolupráci mezi NATO a Evropskou unii. Já si myslím, že to tím se posilují naše vzájemné kapacity. Dohodli jsme se na lepší měně informací, na společných cvičeních a také na společném úsilí eh, při řešení migrační krize. Asi 80 našich členů se vzájemně překrývá, takže eh, to je asi dobře. Ale chtěl bych také říct, že jsem velmi poctěn tím, že tady dnes mohou pohovořit o prioritách slovenského předsednictví Eh, rád se budu s vámi měnit názory o současném eh, stavu rozšiřovacího procesu a o dalších mezinárodních otázkách. No, bych rád řekl, že naše předsednictví přichází v klíčový okamžik, eh, protože mnozí vnímají výsledek britského referenda jako bod obratu pro celou Evropskou unii a její členské státy. Kombinace těch různých výzev společně je bezprecedentní svou povahou a svou závažností. Prověří to eh, možnosti Evropské unie jako společenství, ale také to prověří evropskou identitu. Potřebujeme mít více vzájemného porozumění a ochoty ke kompromisu. A to více než eh, v minulosti. Také musíme pochopit, eh, co nám říkají nespokojení evropští občana. Proto je to nejenom ve vrcholení integračního procesu pro Slovensko 12 let po našem vstupu do Evropské unie, ale jde tady také o to, jak se zhostit našeho dílu zodpovědnosti za budoucnost Evropské unie. V, našich, eh, v našem předsednictví chceme být eh, neutrálním zprostředkovatelem, chceme se zaměřit na agendy, které mohou vést ke konkrétním výsledkům, jak to od nás evropští občané očekávají. Jde o výzvy jako emigrace eurozóna, nestabilita v našem sousedství, terorismus a teď nejistá situace po britském referendu. Brexit eh, se netýká pouze Británie samotné, je to eh, výsledek něčeho mnoho hlubšího. Jde o to, že tady vzrůstá propast mezi občany a elitami v Evropské unii. Jde také o, je to výsledek strachu o pracovní místo, o kulturní identitu nebo bezpečnost a my, eh, političtí představitelé, musíme tyto problémy řešit. A to velmi naléhavě. Musíme také ale udržet eh, náš společný projekt v chodu, musíme udržet eh, podporu občanů a důvěru. A jedna z hlavních částí tohoto scénáře bude udržet co nejužší vztah se Spojeným královstvím. Je evidentní, že není možné zahájit žádná jednání předtím, než britská vláda oficiálně požádá eh, v rámci článku 50, ale ta nejistota nemůže trvat příliš dlouho. Já jsem rád, že v Bratislavě budeme mít neformální summit Evropské rady 16. září, který o tom bude diskutovat. Dámy a pánové, náš program nepředstírá, že máme všelek na všechny problémy Evropské unie, ale evropský občan je v jádru tohoto programu. A my chceme být v první řadě pragmatičtí, protože je nejvyšší čas eh, přinést konkrétní hmatatelné výsledky. Chceme být jednotní, protože musíme překonat eh, roztříštěnost a individuální přístupy v Evropě, ale také chceme být hlasem eh, lidu. Chceme řešit reálné problémy našich občanů. A tak je naší ambicí postoupit ve čtyřech prioritních oblastech. Jednak posílit evropskou ekonomiku, chceme za druhé modernizovat a rozšířit jednotný trh oblastech, jako je energetika a digitální ekonomika. Za třetí chceme eh, pracovat na eh, udržitelné migrační azylové politice a za čtvrté chceme podpořit globálně angažovanou Evropu. Pane předsedo, vážení kolegové, dovolte mi, abych tady prezentoval také naši dlouhodobou nejvyšší prioritu, což je eh, politika rozšíření a stabilizace a asociační proces na západní Balkáně. Ta současná situace podtrhuje důležitost integrace a úzké spolupráce s Tureckem se státy západního Balkánu. Tento region vždycky hrál klíčovou roli v formování evropské stability a bezpečnosti. Chtěl bych také zdůraznit, že rozšíření je nejefektivnější nástroj, který máme pro roz, eh, propagaci nebo pro provádění nezbytných reform. A není žádný důvod, proč bychom tento nástroj měli oslabovat. Musíme Eh, tento nástroj udržet jako strategickou investici v mír a bezpečnost. Musíme tedy nadále používat zásady podmíněnosti a odměňování za dosažených výsledků. Tempo integrace se musí řídit kvalitou tohoto procesu, nemůže se odvíjet od pouhé rychlosti prováděných reform a nechceme také prodlužovat nejistoty. Potřebujeme v tom vaši podporu. Zásadní reformy pořád ještě musí být provedeny v těch kandidátských zemích, nicméně v některých jsme byli svědky eh, pokroku. Nedávná mezivládní konference Černohora s Tureckem konstatovala určitý pokrok. Došlo k otevření kapitoly 33 ve vztahu s Tureckem a kapitoly 12 a 13 eh, ve vztahu k Černé hoře. A já bych chtěl eh, i pochválit nizozemské předsednictví za to, že se podařilo udržet dynamický proces v této oblasti. Teď mi dovolte, abych komentoval individuálně jednotlivé země. Nejprve Turecko, je to kandidátský stát a je to klíčový strategický partner pro Evropskou unii. Eh, eh, v listopadu summit mezi Evropskou unii a Tureckem potvrdil potřebu udržet eh, přístupový proces vchodu. Chceme pokračovat v spolupráci v oblastech, jako je migrace, zahraniční bezpečnostní politika, boj proti terorismu, energetika hospodářský obchod a také chceme zajistit eh, provádění společného akčního plánu, protože to by mohl být efektivní nástroj pro zmírnění migrační krize. Turky, pardon, Turecko učinilo velký pokrok eh, v mnoha oblastech, eh, nicméně některé známky toho vývoje na domácí politické scéně jsou spíše nepokojivé nepokojící. Je to demokracie, právní stát, eh, porušování základních práv a svobod, eh, stejně tak i eh, nepokoje v kurských oblastech. Nejprv, a teď dále k Černé hoře. Je to nejpokročilejší z těch kandidátských států. Nadále dosahuje velkého pokroku. Byly otevřeny dvě nové kapitoly v jednáních. Byla učiněna, byla učiněna řada legislativních a institucionálních změn v oblasti právního státu a Eh, je důležité, aby nadcházející volby nespomalily reformní agendu. A je potřeba udržet toto tempo. Provádění reform měli bychom jasně rozlišovat mezi těmi, kteří reformují, což je Černá hora, a mezi těmi, kteří ne, ty reformy nedělají dostatečně, eh, což je bývá Jugoslávská republika Makedonie. Kdybychom otevřeli novou kapitolu, tak by to pro Podgoricu bylo další motivační, eh, další motivací. Srbsko. Tady jsem si jistý, že nová vláda udrží směřování k Evropské unii. Eh, Věnují tady velkou pozornost právnímu státu a já jsem rád, že na mezivládní konferenci budou otevřeny dvě nové kapitoly, to bude příští týden. Také chceme eh, věnovat velkou pozornost eh, normalizaci vztahu s Kosovem a regionální spolupráce a dobrým sousedským vztahům. Stejně tak se chceme zaměřovat na postupné slaďování našich eh, zahraničních politik. Chceme také eh, podpořit eh, délk Bělehradu s Prištinou a obě strany by se měly zavázat, že nebudou pokračovat. Takže chceme umožnit i Srbsku, aby mohlo dále postoupit na této cestě. A teď k bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Tady jsme hluboce znepokojeni tou křehkou politickou situací. Je potřeba, abychom trvali na provádění eh, politických dohod, které byly eh, dosaženy v červnu a v červenci. Stejně tak eh, musíme trvat na tom, že se musí splnit podmínky pro inkluzivní volby a dále potřeba umožnit práci zvláštní prokurátorce, a, což by mohlo znovu vést k obnovení důvěry občanů v politický systém. Albánie dosáhla podstatného pokroku při řešení pěti klíčových eh, priorit eh, v přestupních jednáních. Je potřeba vyvinout další úsilí. My se budeme zaměřovat na co nejrychlejší přijetí eh, balíčku reform v oblasti justice. Čím dříve k tomu dojde, tím lépe a to by se potom mělo projevit i v zprávě komise, která má být zveřejněna na podzim. A v tom případě bychom rádi postupili k dalšímu kroku na prosincovém prosincové radě. Bosna Hercegovina tady bohužel vidíme, že ten dynamický proces se zpomaluje. Evropská unie by eh, mohla eh, přistoupit k jednání o podání žádosti o členství pouze pokud jde ke zlepšení a zrychlení reform. Teď Kosovo. Tady vítáme nedávný platnost stabilizační asociační dohody a doufáme, že přinese eh, hmatatelné výsledky. Chtěl bych také zdůraznit, že normalizace vztahu s Bělehradem Eh, nemá žádnou alternativu. Politici v Kosovu by měli eh, rozvíjet konstruktivní politický dialog, který je nezbytný pro eh, vytvoření asociace srbských obcí v Kosovu a dosažení dalšího pokroku při provádění reformní agendy. Eh, dále jde o uvolnění vízového styku, tady to jsou spíše technické záležitosti, jednak jde o uzavření dohody o straze hranic Černou horou a dále potřeba prokázat pokrok v boji proti korupci a organizovaném zločinu. Slovenské předsednictví nechce tento proces dále zpomalovat. Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi, abych dodal několik dalších poznámek k našim prioritám, jak zajistit lepší výkonnost Evropské unie. A to i pod vedením vysoké představitelky eh, v rámci eh, jejich kompetencí. Nejprve je potřeba se podívat na situaci na východ od eh, hranice Evropské unie. Tady se chce projevuje více demokracie, ale méně stability. Jsou tady různé místní konflikty v různých stádiích, nedostatek demokratických kritérií, nebo je tady korupce a zneužívání politických eh, kompetencí. Do určitých ukazatelů je Bělorusko nejstabilnější eh, z těch šesti států východního partnerství, ale potřeba bojovat proti eh, ekonomickému zaostávání. Východní partnerství mělo naplnit individuální ambice jednotlivých členů, nabízelo asociaci v oblasti hospodářství a modernizaci, nicméně po samitech ve Vilniusu a v Rize Eh, ztratil tento projekt hodně eh, ze své přetažlivosti, a proto potřeba tuto iniciativu znovu nastartovat. Měli bychom představit novou vizi této politiky. Asociační dohoda a implementace DCFTA je eh, prospěšnější v krátkodobém výhodu pro nás než pro naše partnery, což znamená, že teď je eh, asi nejhmatatelnější výsledek, který můžeme nabídnout, uvolnění vizového styku s Gruzí, kde byla splněna všechna kritéria a kde se v Římě mají konat důležité volby a potom jde také uvolnění toho vizového styku s Ukrajinou. Tady by to také nabídlo konkrétní výhodu úzké spolupráce s Evropskou unii. A teď k Ukrajině a Rusku a k sankcím. Ukrajina je jediným eh, sousedním státem Slovenska, které Eh, které není ani v Evropské unii, ani v NATO, tím je definován náš přístup k této zemi, která se potýká s závažnými výzvami. Musíme sledovat tuto situaci, musíme usilovat o stabilizaci eh, tohoto regionu. Ukrajina musí vyřešit dvě věci. Jednak je to mír a dále se je to provádění reform. Mírový proces nemá také žádnou lepší alternativu. Eh, dohody z Minsku a normandský formát jsou eh, jediným možným způsobem, jak dále postupovat. Musíme usilovat o uspořádání uznaných voleb eh, v Donbasu a musíme trvat na svrchovanosti Kijevu i nad hranicemi s Ruskem. Provádění minských eh, dohod rozhodně není na Ukrajině populární, ale umožňuje to vytvoření autonomního uspořádání pro regiony na východě. Dále potřeba znovu potvrdit to reformní odhodlání na Ukrajině, protože pořád tady eh, vládnou oligarchové a reformy v oblasti korupce nebyly dostatečné. Již eh, neformální zasedání ministrů vnitra spravedlnosti v Bratislavě 7. července eh, o těchto problémech diskutovalo. My jsme o tom diskutovali i s ministry spravedlnosti z východního partnerství. A na závěr bych se chtěl zmínit o nové globální strategii Evropské unie ta byla prezentována na Evropském parlamentu minulý týden a já si myslím, že je jak ambiciozní, tak i realistická. E, s dalšími ministry budeme hovořit o této globální strategii e, minulý týden. A já bych chtěl ujistit, že naše předsednictví bude podporovat úsilí vysoké představitelky v tomto hledu. Pane předsedo, vážení poslanci, je před námi samozřejmě intenzivní práce, abychom Evropu posílili, sjednotili a posílili její odolnost vůči externím hrozbám, aby také byla schopná reagovat na různé globální výzvy a já bych byl rád, kdybyste nás v tomto úsilí mohli podpořit. Děkuji vám za pozornost a těším se na naší diskuzi. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Zájme debatu. Pan Preda. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Já bych... Pan předseda říká dvě minuty pro koordinátory a potom eh, jedna minut pro každého řečníka, jestli s tím souhlasíte. Takže, pane ministře, já bych vám poblahopřát tomuto programu slovenského předsednictví, který jste nám prezentoval. Je to program velmi ambiciozní, který reflektuje eh, nezbytnou dávku pragmatismu v tom současném kontextu. Jako koordinátor za skupinu EPP a zpravodaj parlamentu pro Bosnu a Hercegovinu bych chtěl zejména přivítat ten důraz, který jste eh, kladli na další rozšiřování. Po eh, mezeře nebo pauze v těch, eh, těchto prioritách během nizozemského předsednictví teď dochází k obnovení toho důrazu a já jsem z toho velmi rád. A to nejenom proto, že to důležité, my všichni podporujeme tento proces, ale je to důležité také pro občany z těchto partnerských států, kteří mají potřebu být motivováni k dalšímu pokroku. Já mám jednu otázku týkající se Bosny a Hercegoviny. Před začátkem vašeho předsednictví jste vyjádřil naději, že tato země dostane zelené světlo ve zprávě komise v červenci a že učiní pokrok k tomu, aby získal statut kandidátského státu během vašeho předsednictví. Dnes, jak jsme mohli všichni konstatovat, eh, ta integrace ztrácí tempo vzhledem no, k těm vnitřním rozporům. Jde tady o ten mechanismus koordinace a přizpůsobit nebo adaptace SIA. A já bych se chtěl zeptat, eh, jak chcete pokračovat eh, v těch eh, příštích dnech, jak chcete pomoci Bosně a Hercegovině? Protože pokud v červenci nedostanou pozitivní signál, tak bude všechno zase odloženo na, o několik měsíců a v podstatě to bude znamenat, že ve všech těchto oblastech, které jsem zmínil, to bude zablokované a ta blokáda bude pokračovat i nadále. Well, thank you very much. Dobrá, děkuji. Pan Pancery. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také ministrovi. A chci vám popřát hodně zdaru do vaší práce. A já mám následující poznámku a já si myslím, že se mnou budete souhlasit. Je tady objektivní rozpor v tom, co dělá Evropská unie. Na jedné straně máme země, které v důsledku toho, co se odehrává po Brexitu, uvažují o tom, jaký teď zaujmout postoj v Evropské unii. A na druhé straně například posuzujeme situaci v zemích, které se snaží dostat do Evropské unie, přiblížit se Evropské unii od Turecka až po Kosovo. To jsou ty země, které jste vy sám zmínil. A z objektivního hlediska tento rozpor jak si vyjadřuje schizofrenii, která se dnes projevuje v Evropské unii. A dnes dopoledne jste říkala poměrně velice upřímně, že všechny tyto problémy nevyřeší slovenské předsednictví, ale nabízejí se nám dvě možné cesty. Musíme zahájit šestiměsíční období, aby bylo možné zvládat každodenní chod v současné situaci. Ale další cestou je prohloubení integrace. Samozřejmě je to trošku složitější, ale mohlo by to vést ke dvěma věcem. Za prvé, možná bychom mohli lépe naplánovat rozšíření, počínaje rokem 2019, a na druhé straně by to vyslalo velice důrazný signál ze strany slovenského předsednictví. Zajímal by mě váš názor. Děkuji, paní Teo Harus. So, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εύχομαι στην Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a já chci popřát hodně zdaru slovenskému předsednictví. Pane ministře, já myslím, že jste si vědom nepřátelských politik, které teď uplatňuje Turecko vůči vlastním občanům a také vůči Kypru. Je to nedemokratická země. Je třeba projednat celou řadu otázek, celou řadu problémů. Především neuznává republiku Kypr, takže by bylo opravdu složité, kdyby bylo v Evropské unii, protože Turecko naplňuje pouze některé podmínky pro vstup. A jak už jsem říkala, je tady problém ve vztahu ke Kypru. Těch problémů je spousta, vy je dobře znáte. A já myslím, že musíme tuto věc připustit. Spíš než bychom posuzovali situaci Turecka obecně, protože jinak bychom tyto konkrétní problémy vyřešili. Prostě přehlížíme to, že Turecko neuznává Kypr. A to není přípustné. pokud se všichni z vás nedomníváte, že do konce roku se vyřeší otázka Kypru, ale pokud Kypr odmítne nějakou dohodu, nebude za to nést vinu Kypr. Půjde o to, že nebyly naplněny podmínky. Jak už jsem říkala, Kypr má spoustu problémů a Turecko se musí hodně zlepšit, než ho budeme moct přijmout do Evropské unie. A já si nemyslím, že do Evropské unie přijmeme ještě naše generace. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, především chci říct, že také oceňuji Varšavský summit NATO a myslím, že prohlášení, které v podepsalo NATO a EU, vyžaduje velkou podporu a úplnou implementaci. A já se těším na vaše předsednictví i v tomto ohledu, abyste zajistili soudržnější spolupráci mezi NATO a Evropskou unii v mnoha ohledech, abychom posílili evropské zájmy a spolupráci v oblasti bezpečnosti. Za druhé, slovenský kolega pan Figel souhlasí asi s vaším názorem na rozšíření. On se účastnil toho velkého třesku musíme rozšíření dál udržovat při životě. Musíme lépe propracovat implementaci politik a nástrojů pro rozšíření. Ale rozšíření je věc, o kterou v podstatě v Evropské unii jde. Chceme zvyšovat bezpečnost, rozšiřovat bezpečnostní zónu kolem nás. A chceme, aby se ty země, které se mají připojit, zlepšily aby se reformovali To také bylo součástí vašeho prohlášení. Za třetí, ve vašem předsednictví hodně půjde také o implementaci asociačních dohod s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Pokud je o Gruzii a Moldavsko, ty dohody o přidružení už platí a začala jejich implementace. Co se týče reformního procesu, i ekonomické a politické situace. Ale s Ukrajinou se stále pojí nejistota. Skutečně chci požádat o váš názor, jestli je možné nějakým způsobem rozřešit situaci ve vztahu k Ukrajině po tom referendu. A co očekáváte v tomto ohledu? Co chystáte? Abychom včas přišli s nějakou reakcí a s řešením pro Ukrajinu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Kalver. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, děkuji. Já patřím k těm, kdo se účastnili kampaně v rámci Brexitu a já samozřejmě sleduji vztah mé země s Evropskou unii, mimo Evropskou unii. Za prvé článek 50, to je zjevná otázka od britského politika. Jaký názor má předsednictví na to, jak by to mělo vypadat Samozřejmě díváme se na naši zemi ze různých stran. Mělo by to být dříve či později. Já si myslím, že zdlouhavý postup vytvoří ještě větší napětí a zajímá mě váš názor. Já si myslím, že bychom se do toho měli pustit. V zájmu nás obou i v zájmu spravedlnosti udělat to, co nejdřív. A zajímá mě také váš názor na to, protože zítra nastoupí do funkce nová premiérka, ví předsednictví, jak k tomu přistoupit a také rozšíření. Rozšíření bylo velkou součástí debaty při té kampani v referendu v Británii a navazují na to, co právě zaznělo, pokud je o to nizozemské referendum o asociační dohodě. Nehrozí jistá nákaza Brexitem, nemůže se to rozšířit, protože, jak jste říkal, předsednictví chce postupovat dál s rozšířením. Děkuji. Děkuji, pan Štětina. Tak to bude. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, vážený pane ministře, já i vy jsme žili část svého života v jednom státě. Ten stát se jmenoval Československo. Československo skončilo posledním prosincovým dnem roku 1992 a od 1. ledna my i vy Slováci jsme žili v samostatných státech. Byli jsme postaveni před úkol žít v pokoji vedle sebe a věděli jsme, že dopředu nám kine perspektiva setkat se opět pod jednou střechou v Evropské unii. A to se skutečně stalo. Slovenská republika je členem Evropské unie a Česká republika je také členem Evropské unie. A co navíc, my dokonce můžeme spolu dnes pod střechou Evropské unie pracovat. A já bych tedy si dovolil položit jednu otázku, která se týká také Gruzie, kterou již jste zmínil. Vy jste mluvil o tom, že všechny předpoklady k udělení eh, bezvízového styku pro eh, gruzínské občany byly splněny. Eh, rozuměl jsem správně, když jste hodnotil možnost vízové, eh, eh, bezvízového styku, že Slovenská republika bude podporovat udělení bezvízových styků gruzínským občanům. A ještě k tomu, jak vidíte perspektivu, co se bude dít, jak vidíte dopady toho, když gruzínští občané dostanou možnost bez víz navštívit Slovenskou republiku. Děkuji za odpověď. Thank you very much. Děkuji. Pan Freund. Děkuji. Jakožto člen politické strany zemi ve vašem sousedství, Rakousku, mohu říci, že sledujeme vývoj na Slovensku velmi pozorně a proto bych vám chtěl pogratulovat k tomu, že jste se stali předsednickou zemí na příštích šest měsíců. Mám jednu jednoduchou otázku. Vy jste zmínili ve svém vystoupení, že 12. září proběhne mimořádný summit v Bratislavě na téma Brexitu a mě by zajímalo, dále ten nejnovější vývoj počínající jmenováním nové premiérky, která nastoupí zítra v Británie, jestli se trochu nezaspali dobu. Protože David Cameron svoji rezignaci oznámil po, téměř po Brexitu a věci se vyvíjejí překotně. A mě by zajímalo, jestli nějak zareagujete třeba tím, že byste ten summit uspořádali dřív. Ono totiž může dojít k tomu, že nová premiérka paní May použije článek 50 dříve, než se původně čekalo. Děkuji a nyní paní Fotika. Děkuji, vítejte na zasedání AFET a také vám chci pogratulovat předsednictví. Já jsem vždy velmi ráda, kdy je předsednickou zemí někdo z našeho sousedství ve střední a východní Evropě. Pokud jde o ty priority, mám jednu konkrétní otázku a jednu připomínku. Za prvé, pokud jde o liberalizaci vízového styku pro Gruzii a Ukrajinu, my víme, a tady použiju tedy ten vyhýbavý tón, který používá rada, když říká, že některé členské státy trochu váhají, pokud jde o bezvízový, zavedení bezvízového styku s Ukrajinou. Já se tedy zeptám, jak vy si představujete implementaci tohoto procesu a za druhé obecně k situaci k, na Ukrajině. V rámci procesu přidružení je třeba překonat určité překážky. Mě by zajímalo, jak se například eh, vyrovnáte s tím, že eh, holandská veřejnost odmítla asociační dohodu a to je pro lidi, pro obyvatele Ukrajiny velmi depresivní. A za druhé, pokud jde o Krym a lidská práva, této oblasti, tedy také používáme takový vyhýbavý termín. Říkáme tedy, že eh, tam je u moci de facto vláda. Je však třeba říci, že k anexi Krymu došlo na zásah ruské vlády a ruská vláda je také plně zodpovědná za situaci na Krymu. A mě by zajímalo, jak z tohoto pohledu budete řešit situaci lidských práv tam. E, děkuji. Slovenština je podobná slovenštině, proto budu hovořit slovensky. Já bych vám rád popřál hodně úspěchů v vašem předsednictví. Důležité je, a klást nadále důraz na problematiku rozšíření. A já bych vám rád dodal odvahy a řekl, že je třeba věnovat pozornost především těm ožávým a neřešeným otázkám, například pokud je o propustnost hranic. Za druhé je třeba také věnovat velkou pozornost tomu, jakou roli hrají albánská společenství usílená v členských státech a jejich návaznost na Albánii samotnou. To je velice důležité pro tedy ten balkánský region. A konečně je tu tedy problematika uprchlické krize a dopadu na příslušný region. Další požadavek mé strany se týká podpory pro aktivity paní Mogherini na Blízkém východě, snahu prosadit eh, Palestinu jako nezávislý stát. A konečně, pokud jde o postavení NATO a naše zapojení v něm, co si myslíte o agresivní politice a vyjádření ze strany NATO v poslední době. Děkuji a nyní pan Kupa, děkuji pane předsedo. Také budu hovořit svým jazykem. Chci vítat v zahraničním výboru Evropského. Vážený pane ministře, vítejte na zasedání výboru AFET. Je samozřejmě těžké eh, přijít s nějakou důkladnou analýzou situace. Nelíbil se mi ani žert pana předsedy v tom smyslu, že vaše předsednictví si užije letní přestávku. To není žádná dovolená. Vy jste ve svém vystoupení hovořil především o problematice rozšiřování a k tomu já se chci vyjádřit. Na rozdíl od ostatních si myslím, že rozšiřování Evropský, Evropské unie se ukázalo být jednou z nejúspěšnějších politik v historii Evropské unie a na rozdíl od ostatních si také myslím, že tento proces ještě není dokončený a že je třeba v něm dále pokračovat. Od našich partnerů musíme vyžadovat nekompromisně plnění všech požadavků, ale na druhé straně si nemůžeme zahrávat s důvěrhodností Evropské unie. Ve chvíli, kdy naši partneři plní požadavky, nemůžeme posouvat eh, hranice našich nároků. Vy jste také řekl, že Slovensko má dobré předpoklady pro to, aby bylo kompetentní v problematice rozšiřování a tedy toto prohlášení mohu plně podpořit. Pokud jde o jednotlivé země na západním Balkánu, k tomu nemám co dodat, protože hovořím situaci podobně jako vy. V sobotu jsem měl možnost hovořit s předsedou vlády v Srbsku, s panem Vučičem, což eh, ve mně potvrdilo tedy stejný názor, jako máte vy. Politická investice do procesu rozšiřování ukáže, že byla přínosná, nemám žádné otázky a přeji vám co nejvíc sil a energie na, pro příštích šest měsíců. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji. Pan Picula. Bohužel není mikrofon. Bohužel. Dobrý den, pane ministře, já vás tady vítám. Mám několik otázek, které se týká vaší původní práce zástupce UNHCR v Bosně a Hercegovině. Jak vidíte eh, hlavní vlivy nebo dopady Brexitu na proces dalšího rozšiřování Evropské unie, především na západním Balkánu? Já se tedy ptám, zdali je vlastně pravda nebo ne, že úloha Evropské unie na západní Balkánu může být oslabena a v tom případě někdo jiný vstoupí do tohoto mocenského vakua. Je to velmi důležité, protože Evropská unie bez Velké Británie přichází od zásadního zastánce rozšiřování v této oblasti. Navíc tedy šest měsíců poté, co tady tato země požádala o členství v eh, Evropské unii, se situace opět zhoršila, volby na podzim to ani nezlepší, takže moje otázka zní. Můžeme čekat nějaký nový přístup eh, k Bosně a Hercegovině? Víte, že tedy ten proces přistoupení Bosny a Hercegoviny se už vleče více než dva roky. Děkuji a nyní pan Demesmeka. Děkuji. Budu hovořit nizozemsky, abych vás tady přivítal. Pane ministře, vaše země a způsob, jakým se vyvíjela v minulosti, ukazuje, že členství v Evropské unii má zásadní dopad na příslušné země a Nyní tedy máme celou řadu e, zemí na západním Balkáně, které jsou, tak říkajíc, v čekárně na členství. Na druhé straně tedy ten proces rozšiřování se vleče Juncker také řekl, že nepočítá s žádným zásadním rozšiřování, ale ty kandidátské země reagují eh, frustrovaně, protože eh, není důvod, aby se snažili plnit požadavky, jestliže mají pocit, že se jim stejně nepodaří stát se členem. Jak, je, jak tedy tedy hodláte překonat tento, tuto patovou situaci v současnosti? Uh, Kandidátské země neprovádí reformy, protože mají pocit, že se stejně nestají členy. Navíc tedy je třeba počítat s dopadem Brexitu. A Spojené království odchází z Evropské unie a je třeba najít země, které zaplní rozpočtovou díru, které to, kterou to způsobí. Pokud jde o členství Turecka, vy jste se vyjádřili velmi pozitivně k procesu přistoupování, nicméně Turecko je problematickou zemí, nepanuje tam svoboda tisku, svoboda projevu. Postavení poslanců v této zemi je trochu jiné. A nemáte také pocit, že situace v Turecku se tedy vyvíjí spíše regresivně než progresivně. Děkuji tady, já jsem rád, že vás tady vidím, já vás také vítám na úvod slovenského předsednictví a přeji vám co nejvíc úspěchů. Mám tři stručné otázky. Za prvé, co slovenské předsednictví chce udělat pro implementaci již podepsané dohody mezi NATO a Evropskou unii které tato, dopada byla, tato dohoda byla podepsána na samitu ve Varšavě. A víte, že jde tedy především o bezpečnostní situaci. Vy jste jedním z mála lidí, kteří skutečně znají situace na západním Balkáně. A možná jste tedy také tou správnou osobou, která by měla prosazovat myšlenku skutečného předružení zemí západního Balkánu s plným vědomím toho, že samozřejmě k tomu nedojde v blízké budoucnosti, ale minimálně se tím nabídne určitá naděje a budoucnost zemím západního Balkánu. A konečně, jaké záměry má slovenské předsednictví ve snaze zvýš, zlepšit bezpečnostní situaci kolem Černého a Pobaltské a Balckého moře. Děkuji a nyní tedy, pane ministře, máte slovo. So let me thank you. Děkuji vám všem za vaše příspěvky a za přání hodně úspěchů během našeho předsednictví, také za podporu naší politiky eh, rozšiřování jako jedné z priorit slovenského předsednictví ani není žádnou náhodou, že jsme si tuto prioritu zvolili, protože my si prostě myslíme, že musíme tento proces eh, udržet jako důvěryhodný. To eh, v poslední době tak nebylo, ne, pokroku nebylo mm, mnoho v poslední době a také eh, obecně ty podmínky v EU nebyly moc příznivé pro rozšiřovací proces, ale je to naše oficiální politika, bylo to řešeno mnohokrát, že je to naše úspěšná politika, je to nejlepší nástroj na transformaci našeho sousedství. A je to také velmi dobrý způsob, který by mohl eh, udržet státy v našem sousedství na správné cestě směrem k budoucímu členství v EU. Hovoříme o procesu, jsou ty státy v různé fázi integrace, ale já si myslím, že pro nás všechny je důležité eh, vytvářet motivaci pro tyto státy, aby eh, postupně transformovali. A proto musí mít nějakou vyhlídku na členství. Musí mít eh, hmatatelný eh, hmatatelnou vyhlídku na budoucí členství a to nám dává potom eh, vliv na ten proces reform. Je to proces, který my jsme definovali. My jsme definovali měřítka, kritéria. Pokud ten proces se tady nebude vyvíjet, tak žádný vliv nemáme, ale v okamžiku, kdy se k tomu ty státy přihlásí, začnou provádět, tak eh, ten proces můžeme posuzovat a my můžeme vždycky hodnotit, jestli k nějakému pokroku dochází. Je to pro nás výhodné, neměli bychom se toho obávat, to chci zdůraznit. A je to vždycky velmi přísně podmíněno. Neměli bychom se bát, že ten e, proces se nám vymkne z kontroly. Ten eh, kontrol nad ní budeme mít i nadále. A já vím, jak eh, pozitivní dopad to mělo na státy ve střední a východní Evropě a myslím si, že stejný dopad to bude mít i na státy na západním Balkáně. A my bychom to chtěli znovu urychlit a zajistit, že ty státy budou dobře připraveny na své budoucí členství a, jak už jsem říkal, bude to nějakou dobu trvat. A teď eh, k Bosně a Hercegovině, eh, k tomu eh, bylo položeno několik otázek. My bychom byli velmi rádi, kdyby Bosna a Hercegovina se mohla přesunout do kategorie kandidátských států. Já osobně, kdo tam strávil podstatnou část svého života a znám tu zemi velmi dobře, si myslím, že v okamžiku, kdy se tam ten proces nastartuje, tak ten proces napomůže transformaci politické atmosféry v zemi a toho způsobu, jakým se politika provádí, ale musí splnit aspoň eh, nějaká minimální kritéria. A Evropská unie vyvinula velké úsilí pro to, aby jim to co nejvíce usnadnila, bez toho, aby se ten standard nebo ta lačka snižovala, ale teď eh, musí dojít k provádění stabilizační asociační dohody a také je potřeba zlepšit koordinační mechanismus. Nemůžeme jednat s partnerem, kde není úplně jasné, kdo má co na starosti. Já jsem se setkal prakticky se všemi politiky v Bosně a Hercegovině v těch předchozích eh, měsících. Podrobně jsem vysvětlil, o co nám přesně jde. A máme ambici využít eh, příští zasedání Rady městu zahraničí v červenci, abychom začali vyřizovat tu jejich žádost, ale dnes je 12. července a zatím eh, na straně Bosny a Hercegoviny žádnou pokoru nešlo. Oni přesně vědí, co by měli dělat, ale bohužel eh, zase eh, se to úplně zbytečně blokuje. Oni blokují celou tu otázku kvůli sčítání lidu a tím pádem i další kroky. A teď tento týden, nebo přesně zítra, se má ještě vyvinout nějaké úsilí na poslední chvíli, ale obávám se, že pokud um, se to nestane, všichni víme, že v říjnu potom mají být místní volby v Bosně a Hercegovině a to nebude žádný čas na přijímání kompromisu. A obávám se, že ani potom, eh, po těch volbách, bude se to vyžadovat eh, vzájemnou spolupráce, bohužel zatím náš partner to odmítá. A teď k Turecku. Turecko je velmi důležitým partnerem pro nás. Je to jedna kandidátský stát, ale také strategický partner pro Evropskou unii, zejména eh, pro řešení migračních otázek. A já si myslím, že máme realistická a objektivní očekávání od Turecka. Eh, mnohokrát jsme dali jasně najevo, že Turecko. Musí dodržovat základní svobody a lidská práva. Eh, Rada tu situaci Turecku sleduje velmi pečlivě a potřebujeme vést otevřený dialog. Musíme řešit ty problémy tak, jaké jsou. Je jasné, že ani tady, ani na radě je tady nějaký, eh, nějaká velká nadšení pro eh, vstup Turecka. Je také potřeba řešit tu kyperskou otázku. My sledujeme jednání vedená na Kypru, která by měla směřovat k sjednocení ostrova a my doufáme, že to by nám potom umožnilo odblokovat několik otázek, ale já osobně si myslím, že ten kritický dialog je mnohem lepší než žádný dialog. A proto bych chtěl podpořit pokračování tohoto procesu. Teď eh, článek 50 eh, v souvislosti s Brexitem. To je jediný eh, právní nástroj, který máme. Neměli bychom spekulovat o žádných jiných způsobech, jak pokračovat v tom procesu po britském referendu. Je evidentní, že politická scéna Británie bude se muset trochu usadit eh, po tom výsledku referenda, ale já myslím, že také britští politici chápou, že není v zájmu nikoho, aby se prodlužovalo to období nejistoty. Voliči by měli vědět, jak se eh, promítne to jejich rozhodnutí do budoucnosti toho vztahu mezi Británií a Evropskou unii. A proto by se to nemělo zbytečně protahovat. A to, že teď tam bude nová premiérka, by měl celý proces urychlit. Premiérka bude mít na výběr z různých scénářů a na základě toho potom se může jednat o podrobnostech budoucího vztahu. A neměli bychom také zapomínat na jednu věc. Spojené království bude nadále velmi významným státem, významným partnerem Evropské unie. Jsou tam ta tisíce evropských občanů, kteří tam žijí, se je také e, velký počet britských občanů, žije v našich zemích. A proto si myslím, že bude ve společném zájmu nás všech vyjednat co nejlepší partnerství v zájmu našich občanů, v zájmu naší ekonomiky, ale obecně v zájmu e, všech. A tady bych mohl nabídnout určitou radu na základě mé vlastní zkušenosti. Pan Štětina eh, to už také zmiňoval, to eh, zmiňoval tady rozdělení Československá, ta atmosféra v té době nebyla vůbec eh, úplně vřícná, to napětí tady evidentně bylo, ale politická reprezentace na obou stranách byla zodpovědná a moudrá a jednala v zájmu všech občanů. A my jsme uzavřeli velmi rychle 26 různých dohod, které zajistily základní eh, výhody eh, společného státu, jako byla celní unie. A na základě toho máme dnes velmi přátelské na standardní vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem. A to je tedy jedna rada, kterou mohu doporučit. A eh, to by se mohlo promítnout i do těch budoucích jednání se Británií. Potom tady byla otázka týkající se Gruzie a liberalizace vízového styku. Evropská unie jako společenstvím hodnot. A my rádi říkáme, že pravidla se musí dodržovat. A to by mělo fungovat na obou stranách. Jsou to pouze závazky nebo pravidla našich partnerů vůči nám, ale také nás vůči nim. My jsme Ukrajině, Moldavsku a Gruzi nabídli asociační dohody, dohody o volném obchodu a také vízové, bezvízový styk. Eh, eh, Gruzinci a Moldavané tyto závazky naplnili a teď je řada na nás, abychom jim nabídli bezvízový styk. Co se týče Gruzie, tam bychom se také měli vědomit to volební načasování, to, že se tam v říjnu budou konat parlamentní volby já no, asi by bylo dobře eh, tento krok udělat dříve, spíše než později. A já vás budu ujistit o tom, že Slovensko na tom pracuje velmi aktivně. Jednáme s českými státy, s gruzinskými partnery a doufáme, že se podaří tu dohodu prosadit na radě a zahájit třístraná jednání i s vámi, s parlamentem. A Budeme doufat, že se podaří celý ten proces dokončit ještě před těmi říjnovými volbami v Gruzii. To je naši, vší zodpovědností. Ukrajina bude další. Zase eh, potřeba se k tomu vyjádřit, jestli ty podmínky byly splněny, potom to budeme muset také posoudit na základě stejných pravidel, jak už jsem říkal. Co se týče eh, referenda v Nizozemsku, my musíme respektovat výsledek toho referenda, ale já věřím, že nizozemská vláda najde řešení, které jednak bude respektovat ten výsledek, ale nezablokuje celý proces. Eh, hospodářské integrace mezi eh, Evropskou unii a Ukrajinou. A co se týče ukrajinských institucí obecně, tady bych chtěl zdůraznit, že eh, Ukrajina potýká s dvěma hlavními výzvami, což jsou reformy a mír, co se týče míru. My bychom měli být vděční Německu a Francii za iniciativu, které říkáme normandský formát, <clears throat> a že je potřeba trvat na tom, aby ty dohody se prováděly. Ta, to bohužel v posledním roce příliš nepostoupilo. Já jsem to říkal i na úvod, že na ukrajinské straně je tady pocit, že to pro ně není moc výhodné, že je to pro ně spíše nevýhodné a také se musíme dohodnout na jednotné interpretaci toho, co bylo dohodnuto a které všechny kroky se musí kdy udělat. Je to jediný nástroj, který máme, jediná dohoda, kterou máme, a proto musíme požadovat, že tyto dohody budou co nejdříve splněny. V se Krymu, tam máme naprosto jasný postoj, myslím, že žádná nejistota nepanuje ohledně našeho postoje. Jasně jsme řekli, že Ukrajina byla okupovaná, Pardon, eh, Krym byl okupovaný, eh, bylo to protiústavní, nikdo v Evropské unii to neuznal a myslím, že i nadále musíme trvat na to, že musí být znovu nastolena územní celistvost Ukrajiny a také jsme na to konkrétně zareagovali a přijali kroky, které pořád ještě jsou v platnosti vůči Rusku. A teď k tomu, co říkal pan Michael. Eh, vztahy mezi kanadskými státy. I ty jsou eh, velmi důležité. Já jsem velmi rád, že mohu říci, že se ta situace zlepšuje a že státy v regionu pochopili důležitost dobrých sousedských vztahů, pokud chtějí být důvěryhodnými aspiranty na členství. Naše předsednictví bude podporovat vysokou představitelku Mogherini Eh, jejím úsilí o mír na Blízkém východě a dosažení toho řešení ve formě dvou států. Ta situace je komplikovaná, a naším eh, hlavním principem je respektování eh, iniciativy kvartetu. O tom budeme zase diskutovat a poskytneme vysoké představitelce veškerou podporu, kterou požádá. A potom eh, k tomu prohlášení NATO a EU. Já jsem řekl, že jsme dvě společenství založeny na podobných hodnotách, máme stejné cíle v řadě oblastí a proto jsme rádi, že jsme překonali institucionální překážky a podařilo se nám podepsat toto prohlášení o spolupráci v řadě konkrétních oblastí. A já doufám, že nám to pomůže konsolidovat jednak finanční zdroje, další zdroje, že budeme efektivnější při řešení těch problémů, které před námi jsou. Chci poděkovat panu Kukanovi za podporu a souhlasím se vším, co jste říkal o rozširovacím procesu. A my uděláme všechno pro to, abychom ukázali, že jsme eh, připraveni plnit naše závazky. Jinak si myslím, že Brexit by neměl být dopad na eh, rozšiřovací proces. My teď budeme samozřejmě vyjednávat Británii, ale musíme také nabídnout nějakou pozitivní vizi Evropské unie, která eh, bude mít podporu našich občanů. A pokud se nám to podaří, tak to také posílí náš vliv na západním Balkáně. Západní Balkán rozhodně nefunguje v nějakém vaku, jsou tady další aktéři. A my jsme svědomi, že pokud Evropská unie rozhodne uvolnit ten prostor, tak že ho zaplní někdo jiný. Myslím, že vlídka na členství v e je, je nejlepší. Jednak pro ty státy, ale také pro nás. Už jsem se zmiňoval o Bosně a Hercegovině. Pane Freude, vy jste se ptal na ten summit v Bratislavě a jeho načasování. Já si nemyslím, že je potřeba ty věci nějak urychlit. uspořádat ten samý dříve, protože tam nejde v první řadě jenom o Brexit, ale jde tam také o nabídku Evropské unie po Brexitu. My připravujeme hlavní body té nabídky. Nebude to jenom tak eh, další eh, řádný summit, bude to první summit mimo Brusel po Eh, vstupu platnost Lisabonské smlouvy. Je to první summit tohoto typu po referendu v Británii. A proto půjde také o kvalitu toho jednání, nejenom o jeho načasování. Potřebujeme komunikovat s našimi občany, kteří čekají na to, co eh, jim nabídneme. A proto si myslím, že 16. září je poměrně vhodné datum. Pan Demesmaker se ptal na tu únavu v eh, státech, které eh, kandidují na členství. Ano, je to určitá, do určité míry to je pravda, ta únava tady je, protože nevidí, že by docházelo k nějakému pokroku a ztrácejí eh, víru v tom, že, to, že k tomu dojde. A nejlepší odpověď na to je pokračování procesu na základě plnění podmínek a závazku na obou stranách. a my jsme jsme že ta vyhlídka na čtenství je to nejlepší, co můžeme nabídnout. Co je Turecka, tady jsem říkal, že eh, musíme vést kritický dialog, chválit to, co je, je možné pochválit a kritizovat to, co je možné kritizovat. To je podle mě nejlepší cesta ku předu a posiluje to také naši roli. A myslím, že tím jsem odpověděl na všechny otázky. Děkuji. Ještě tady jeden kolega, to naše chyba, my jsme zapomněli ho zařadit na seznam řečníků. A proto bych chtěl ještě dát slovo panu Korbenovi Mikemu, který má jednu otázku. Děkuji, pane předsedo. Vaše excelence, pokud vím, tak jste si plně vědom toho, že udělení autonomie Luhansku a Doněcku destabilizuje Ukrajinu, protože ostatní regiony, třeba Charkov, Záporoží, Pokarpatí, možná také budou požadovat autonomii. A to chce právě ten, kdo chce destabilizovat Ukrajinu. Nemyslíte, že zdravějším řešením by bylo dát Luhansku a Doněcku nezávislost, kterou zaručí Ukrajina a Rusko? S tím, že budou takové eh, záložníkové státy mezi Ukrajinem a Ruskou? I, I autonomní destabilizace Autonomie destabilizuje Ukrajinu. Interní uspořádání Ukrajiny je plně v rukou ukrajinského parlamentu a je na nich, aby o tom rozhodli. A my se domníváme, že určitá decentralizace je užitečná, stejně jako v celé řadě dalších zemí. Ale dál bych nezacházel, protože musíme respektovat suverenitu Ukrajiny a jejich rozhodnutí o budoucím uspořádání země. Thank you very much, minister. And... Mnohokrát děkuji, pane ministře. A také eh, vám přejeme spoustu úspěchů v nadcházejících měsících. Děkuji. Kolegyně a kolegy. kolegyně. Začneme. Omlouvám se, musel jsem se rozloučit. Já myslím, že takto bychom se měli k sobě chovat. Dozvěděl jsem se, že pan Korao musí odejít dřív, takže začneme jeho zprávou o odpovědnosti právnických osob za závažné porušování lidských práv třetích zemí, když budete souhlasit. Má zpravodaj nějaké poznámky na závěr? Ne. Eh, takže 77, kdo je pro? proti, Zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdrželo se přijato. A tím se dostáváme k 87, dva, dvě části, prameny pro hlasovalo té první pro, proti, zdržela se přijato, druhá část, proti, zdržela se, ověříme. Hlasování ukončeno. Osmnáct ku 47 zamítnuto. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdrželo se přijato. 93, kdo je pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdrželo se přijato. 98, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 99 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 100 pro, proti, zdrželo se přijato, kompromisní návrh 12 pro, proti, zdrželo se přijato, kompromisní návrh 13 pro, proti, zdrželo se přijato, 114 ve dvou částech. První část pro, proti. Ověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Část dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se, ověříme. Hlasování ukončeno. Přijato. 115. Pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 14. Pro, proti, zdržela se přijato. 122 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 123 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromis 17, 17 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 19 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 20 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 21 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 22 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 23 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželo se přijato, kompromis 25 přijat, kompromis 26 pro, proti, zdrželo se přijato, kompromis 27, kdo je pro, proti, zdrželo se přijato, 187 pro, proti, kompromis přijato, kompromisní návrh 28 přijato, Kompromisní návrh 29 pro, proti, zdržel se. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. A tím se dostáváme ke 201, přijato, 202 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 206 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Dvěstě sedm, dvěstě osm. Paní Weber předložila tento návrh dvakrát. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 209 pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 210, 211 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 212 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 213 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 30 pro, proti, zdrželo se přijato. 221 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 222 pro, pro. Budeme hlasovat ve dvou částech. První část <coughs> přijata. Druhá část proti. Zdrželo se přijato. 223 pro, proti. Zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 1.30 pro, proti, zdržel se přijato. Návrhy 231, 232, 233 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 32 pro, proti, zdržel se přijato. 237, 238, 239 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 33 pro, ještě ověříme. Eh, odstavec 28. Hlasování ukončeno. Přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdržela se přijato. 245 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromisní návrh 14, 34. To je dobře, že na mě dáváte pozor. Kompromisní návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 252 pro? Proti? ověříme. Hlasování ukončeno. Přijato. Kompromisní návrh 35 pro, proti, zdrželo se, přijato. 225 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 257 pro, proti, zdržela se přijato. 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pan Schaffhauser a při, předložili ještě jeden pozměňovací návrh, který by padnul, pokud byste přijali 33 pro, proti zdrželo se také zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Pro, proti, zdrželo se přijato. Návrh 40 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 41 pro, proti, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželo se přijato. Návrh 51. 52. Pro. Proti. Držela se zamítnuto. 53 pro, proti, Držela se zamítnuto. 54 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 55, 56, 57 pro, proti, zdržel se, přijato. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A 59. Kompromisní návrh 5. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromisní návrh 7. Pro, proti, drželo se, přijato. Kompromisní návrh 8. Pro, proti, zdrželo se, přijato. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 2. Pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 3. Pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdržel se. Ještě jednou. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 10 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 11 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 12 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 13 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 14 pro, proti, zdržela se přijato, 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 18 pro, proti, zdržel se přijato, 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 20 pro, proti, zdržel se, ověříme. Tlačítka. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Kompromisní návrh 1 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se. Přijato. 29 pro, proti, zdržel se. Přijato. 30 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 32 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. A konečné hlasování elektronicky zahajuji. Šedesát osm ku šedesáti dvou. Přijato. Gratulujeme panu zpravodaji. A vzhledem k tomu, kolik bylo pozměňovacích návrhů, kolik návrhů jste musel zpracovat, je evidentní, že tedy zpravodaj musel úzce spolupracovat se stínovými zpravodaji a myslím, že to byla ukázková spolupráce. A nyní se dostáváme ke zprávě o zemním plynu. Chce zpravodaj ještě něco říct, Zdá se, že ne. Takže jdeme hned k hlasování. Kompromisní návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh dvě proti, zdržela se, přijato. 23 pro, proti, zdržela se, přijato. 24, kdo je pro, proti, zdržela se, přijato. Kompromisní návrh 3, pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromisní návrh 35, 20 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 36 pro, proti, zdržel se přijato, 37 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromisní návrh 4 pro, proti, přijato, a tím se dostáváme k 47, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, přijato, ověříme, 47, Hlasování ukončeno. Přijato. 39 k 25. Třicet osm pro, proti, zdrželo se přijato, ověříme. Hlasování ukončeno. 34 ku 30 přijato. Kompromisní návrh 5. Pro. Proti. Zdržela se. Přijato. Kompromisní návrh eh, závěrečné elektronické hlasování Hlasování ukončeno. 67 ku 60. Přijato. Gratuluji. A tím se dostáváme ke zprávě o lidských právech a migraci ve třetích zemích. Paní Veržia se k tomu ještě chce vyjádřit, takže jí dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva Eh, se vytvářela velmi obtížně vzhledem k velmi velkým rozdílům mezi názory politických skupin. Já bych chtěla poděkovat za spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a eh, chtěla bych poděkovat za dobrou vůli najít eh, velký počet kompromisů této zprávy. Předloženo k tomu bylo více než 300, tisíc, pardon, 300 pozměňovacích návrhů. Chtěla bych poděkovat také všem, kteří se dále účastnili vypracování této zprávy. Eh, všem asistentům eh, a zejména bych chtěla poděkovat mojí asistence Marion. Tak eh, teď doufám, že to hlasování odrazí tu práci, kterou jsme tomu věnovali v průběhu posledního roku. Dank. A tím se dostáváme k hlasování. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželo se přijato. 20. 67 zamítnuto, 70 pro, proti, zdrželo se přijato. 71 ve dvou částech, nejprve část 1, přijato, část 2, pro, proti, Zdržela se, ověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto 23 ku 40. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdržela se přijato. 78 pro, proti, zdržel se přijato. 79 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se přijato. 81 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdržela se přijato. Návrh 99. Co to má být? Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Sto jedna ve třech částech. Část 1 pro, proti zdržela se přijato. Část 2 pro, proti zdržela se přijato. Část 3 pro, proti zdržela se přijato. 102 také ve třech částech. Část 1 pro, proti, zdržela se přijato. Část 2 pro, proti, zdržela se přijato. Část 3. Pro, proti, zdržela se přijato. 105. Pro, proti, zdržela se přijato. 105 ještě ověříme. Hlasování ukončeno. Přijato těsně. Vždycky je to jedna osoba, která měla už tři drinky. Já vždycky slyším nějaký ženský hlas. Kompromisní návrh 6. Pro, proti, zdržel se. Přijato. 116. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 130 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 131 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 133 pro, proti, přijato, 140 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 147 pro, proti, zdržel se, přijato, 148 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato, 161. Pro. Proti. Ještě jednou. Takže kdo je pro? 161. Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Hodně lidí se zdrželo. Hlasování ukončeno. 22 ku 24 ku 20. Těsně. A 162 pro, proti, zdrželo se přijato. 163 pro, proti, zdrželo se, přijato. 164 pro, proti, zdržel se, ještě jednou, pro, proti, zdržel se, přijato. 169 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdržel se přijato, 171 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 173 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdrželo se přijato. To 82 ve dvou částech. Kdo je pro? První část. Proti Zdržela se přijato. Druhý, druhá část. Pro, proti, zdržela se zamítnuto. Hlasování zahájeno. K druhé části 182 ukončeno. Zamítnuto. 184 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržela se přijato. 139. 193, promiňte, zamítnuto. 196 pro, proti, zdržela se přijato. 198 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdrželo se přijato. 203 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 205 ve třech částech. První část pro, proti, zdrželo se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto, třetí část pro, proti, zdržel se přijato, 207 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdržel se přijato. 218, kdo je pro? proti, zamítnuto, 219 pro, proti, zdrželo se, přijato, 220 pro, proti, zamítnuto, 221 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto, a zdá se, že EPP se rozhodl, že nebude hlasovat s námi. 221, kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. 222 pro. Proti? Zdrželo se přijato. 223 pro. Proti? Zdrželo se přijato. 224 pro. Proti? Zdrželo se přijato. 225 pro. Proti? Zdrželo se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 Kompromis 20. Pro, přijato. To je kompromis 21, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 22, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Teď se dostáváme 255, kde pro? Proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování 29 k 39, takže zamítnuto. 256, ne pro? Proti, drželi se, přijato. A tím jsme se dostali ke kompromisu 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 265, pro? Proti, Drží se zamítnuto. Kompromis 24, kde pro? Proti, drželi se přijato. Kompromis 25, kde pro? Proti, drželi se přijato. 282 pro. Proti, 30. Přijato. Kompromis 26, kdo je pro? Proti. Drželi se. EPP. E Nem... E Přijato bylo? A teď kompromis 27, kdo je pro? proti zdrželi se přijato. Kompromis 28, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 28, přijato. 285, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 294, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto, 295, kdo pro, proti, zdrželi se, ověříme. A všichni schlossen. Končím hlasování. 36 pro, 31 proti, takže přijato. 297 jde pro proti, že se zamítnuto. 78 jde pro, proti, zdrželi se přijato. 300 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 301 jde pro, proti, zdrželi se přijato. 302 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 303 na dvě části, nejprve první část kde pro, Proti zdrželi se. Přijato druhá část je pro. Proti zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. 29 pro 39 proti zamítnuto. 304 kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 6 kde pro? proti zdrželi se přijato. 7 na 8, pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 29, kde pro, proti zdrželi se přijato. 10, kde pro, proti. 10, ještě jednou, prosím, kde pro. Proti, drželi se. tím ústním pozměňovacím návrhem. Pokud eh, nemá nikdo žádnou námitku, tak se hlasuje rovnou s tím. Takže to bylo přijato. 13, kde pro? Proti, drželi se. E, e, přijato 16, kde pro, pro, proti, přijato. 17, kde pro, proti, drželi se, přijato. 18, pro, proti, drželi se, přijato. 30, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 24. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 25, eh, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 27, kdo je pro? proti, zdrželi přijato. 28 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 3, jde pro, proti, zdrželi se přijato. 29 jde pro, proti, zdrželi se přijato. 30, kdo je pro, proti, přijato. 32, kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. To bylo 32, ověříme to. Končím hlasování. 36 pro 31 proti, přijato. Tím odpadá 31, 33 a jsme u 34, kde pro? Proti? Drželi se. Ještě jednou, prosím. 34, kde pro? Proti? Drželi se. Přijato. 35-36, kde pro? Proti, drželi se, přijato. 39, kde pro? Proti, Drželi se. Přijato. E, 42, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 40, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 41, kde pro? Zase no, pan Gáler snaží pana předsedu zmást. 41, eh, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 44, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 45, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 46, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 48, kde pro? proti, 60, zamítnuto, 49, kdo pro, proti, zdrželi přijato, 50, kdo pro, proti, zdrželi přijato, kompromis 31, kdo pro, proti, zdrželi přijato. A teď 52. Eh, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 53. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 54. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 54 ověříme. Končím hlasování. 28 pro 39 proti. Zamítnuto. 55 do pro. Proti. Drželi se. Přijato. 56 do pro. Proti. Drželi se. Přijato. 1 do pro. Proti. Drželi se. Přijato. 2 kdo pro proti, drželi se. Přijato tři, kde pro, proti drželi se. Přijato čtyři, kde pro. Proti, drželi se. Přijato pět, kde pro. Proti, drželi se. Ověříme. Končím hlasování. 37 pro, 31 proti, přijato. Ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. A teď eh, stanovisko 9. 2, 1, 2, 2 proti, přijato. 3, kde pro? Proti, drželi se, přijato. To bylo odjeto, takže DV5, kde pro? Proti zdrželi se přijato. 6, kde pro? Proti zdrželi se přijato. 7, kde pro? Proti zdrželi se přijato. 8, ne, tak to ne. které, eh, o kterých se nemá hlasovat? Osm, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato devět, kdo je pro? Ne, to odpadá, takže deset, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. Jedenáct, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. Dvanáct, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, drželi se, přijato. 14 pro, proti, drželi se, přijato. 15 pro, to odpadá 16, to také odpadá 17. Také odpadá. Odpadá 17. Takže sedmnáct kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Devatenáct, je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. 31 pro 24 proti, takže přijato. A teď elektronické závěrečné hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet sedm pro, jedenáct proti a já blahopřeji paní zpravodajce za velmi dobré vedení této zprávy. Wir kommen now zu äh, dem Antrag ACP Relations. Teď vztahy se státy AKT. Má pan Travoda ještě nějakou poznámku? Není tomu tak. Poznávací návrh číslo dvě, kde pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Dva, kde pro, Poslanec na číslo jedna, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto? To snad ne. Končím hlasování. Také velmi těsné. 3 na dvě části, nejprve první část jde pro, proti, zdrželi se, to druhá část jde pro, proti, zdrželi se. Teď už Preda vůbec, jak je zklamalý, tak se toho neúčastní. Ten byl zamítnut. Čtyři, kde pro, proti, však všechno odpadá. Číslo 7, kde pro? Mě tady říkají, že vzhledem tomu, že jedna a dva nebyly přijaty, tak eh, jsme postoupili k sedmičce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se nepřijato. Osm, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 9, kde pro? Proti zdrželi se. Přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, to eh, je nehlasování první část, kdo pro, proti, přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato, 15, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 16, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 17, kde pro, nějaká první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, Druhá část, pro, proti, drželi se zamítnuto. 18, kde pro, proti, drželi se přijato. 19, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. 20, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, proti zdrželi se přijato, 22, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme. Končím hlasování. 27 pro, 32 proti. Zamítnuto. 25. Kdo pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 23. Proti. drželi se. Ověříme. Končím hlasování. A se to sum pro 35 proti. Zamítnuto. 24, kdo pro? 24. <clears throat> Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dvacet osm. Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Třicet, Kdo pro? Proti. zdrželi se. Zamítnuto. 29, kde pro? Proti zdrželi se. Přijato. 26 odpadá. 27. Jenom druhá část. Kde pro? Proti zdrželi se přijato. 34, kde pro? Proti. Ještě jednou, 34, kde pro? Proti, drželi se zamítnuto. 35, kde pro? Proti, drželi se přijato. 36, kde pro? Proti, drželi se přijato. 37, ověříme. Prosíme 36. jedna pro 24 proti, pane Falkensteine. 37 jde pro, proti, drželi se přijato. 38 jde pro, proti, drželi se přijato. 39, to je pro, proti drželi se přijato, 40, to je pro, proti drželi se zamítnuto, 41, to je pro, proti drželi se zamítnuto, 42, to je pro, proti drželi se přijato, 45, 43. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 46. Kdo je pro? Proti. To nebylo úplně jasné. Ještě jednou, prosím. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, přijato. 47, kdo je pro? Proti, Drželi se, přijato. 48, kdo je pro? Proti, Drželi se, přijato. 49,50, kdo je pro? Proti, Drželi se, přijato. 52 odpadá, odpadá, odpadá. 64. Kdo je pro? Na tři části, nejprve první část. Na čtyři části dokonce. To bude asi velmi důležitý návrh. Kdo je pro první část? proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, proti, zdrželi se, ověříme. končím hlasování 27 pro, 37 proti, zamítnuto, třetí část, ne, pro, proti, Věříme. Končím hlasování. 31 k 25 přijato a teď čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 65. Kdo je pro? Proti? Ještě jedno. 65. Kdo je pro? Vy jste všichni pro. Ne, dobře, tak ne eh, proti. Drželi se, přijato. Sto dva. Kdo je pro? 72 bylo přijato, tak? Jestli ano, tak, můžu, tak 72? Takže teď eh, Hlasujeme o návrhu 102. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. 71. Pro, proti zdrželi se. Přijato. 73. Ne pro. Proti zdrželi se. Přijato. 74. Ne pro. Proti. Ověříme. Končím hlasování. 28 pro 35 proti. Zamítnuto. Sedmdesát pět pro, proti, drželi se, ověříme. Končím hlasování. 8 ku 58 zamítnuto. Takže bych byl rád, eh, kdybyste zvedali ruce, aby to šlo vidět. A teď 77. Pro, proti, drželi se zamítnuto. sedm jde pro, proti, drželi se přijato. 58 pro, proti, drželi se, zamítnuto. To neodpadá. 74 a 75 nebyly přijaty. 77 tady není relevantní. 79 ne pro. Proti, drželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, takže 10 zamítnuto. 81, kdo pro, proti, takže 10 zamítnuto. 82, kde pro, proti, zamítnuto. 83, kde pro, proti, takže 10. Ověříme. Končím hlasování. 34 pro 28 proti. Přijato. 84, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. A teď eh, řada stejně znějících návrhů. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Těsně přijato. Chcete ověřit? Končím hlasování. 35 pro 30 eh, proti přijato. A teď eh, jsme u 98 D pro Proti zdrželi se. Ještě jednou. Kdo je pro 98? Proti zdrželi se. Přijato. Ověříme. Končím hlasování. 33 pro 26 proti. Přijato. 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 38 pro, 20 proti, přijatu. 100. Bylo 44, 65, 90 přijatu. vypadá. takže 101, kdo pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Teď se dostáváme k tomu elektronickému závěrečnému hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 53 pro 10 proti, takže přijato. Myslím, že není úplně dobré, že se tady nevyvinul pokus domluvit se na více kompromisních eh, návrzích. Nebyl tady ani jeden. Evidentně nebyla ani žádná zkuska zpravodaje se stínovým zpravodaji. A to považuji za nesprávné jednání. Já jsem toho názoru, že zpravodaj e, tuto zprávu vykonává pověření celého výboru a proto by se měl pokusit o kompromisy. Tam, kde to nejde, tam to nejde, ale jinak ten pokus musí minimálně proběhnout. Pan Fleckenstein. Já e, chci vyslovit s e, vámi souhlas s tím, co jste říkal. Myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak eh, třeba zbavit zpravodaje toho mandátu, když takto postupuje. Možná, že tím bychom se dostali trošku předu. Ano, při příští příležitosti na rozšířeném předsednictvu se tím budeme zabývat. A asi eh, bychom se na to mohli nějak domluvit. Děkuji vám a teď se dostáváme k té následující zprávě Kastelu. Jakuzo. Pane předsedo, vzhledem k tomu, že tady, eh, jak se vyvíjela situace ve Španělsku v rámci předvolebního boje, bylo mým vlastně eh, záměrem nemít žádné pozměňovací návrhy. já to... Eh, já jsem vás nechtěla nějak kárat, ale chtěla jsem vás jenom na to upozornit, eh, abyste si to uvědomil. Takže kompromisní návrh jedno. Pro, proti, zdržel se, přijato. 48 pro, proti, zdržel se, přijato. 55 pro, proti, Drželo se přijato. Padesát šest pro, proti, zdržel se zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 60 pro, proti, zdržel se zamítnuto. sedm pro, proti, zdržel se ověříme. Hlasování ukončeno. Bylo přijato 58 pro, proti, zdrželo se přijato, 59 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 63 pro, proti, zdržel se Zamítnuto. 68 pro, proti, zdržel se, přijato. 62 pro, proti, zdržel se, přijato. Tady se ještě ověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto 21 k 34. 69, 70, 71 pro. Odpadá. 69 pro. Přijato 70 Přijato. 71 ve dvou částech. První část. Pro při, přijato. Druhá část. Zamítnuto. 72 pro. Proti. Zdržela se zamítnuto. Kompromisní návrh 2 pro. Proti. Zdržela se přijato. 79 pro. Proti zdrželo se zamítnuto. 84, ne, promiňte, 80. 80 pro, proti, zdrželo se, přijato. 81 pro, proti, zdrželo se, přijato. 82 pro, proti, zdrželo se, přijato. 83 pro, proti, zdrželo se, přijato. 84 pro, proti, zdržela se přijato. 85 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 86 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržela se přijato. 96 pro, proti, zdržela se, přijato. 97 pro, proti, zdržela se, přijato. 98 pro, proti, zdrželo se, přijato. 99 pro, proti, zdrželo se, přijato. 100 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdrželo se, přijato. 106 ve třech částech. Pro, proti, zdrželo se, přijato. Pro, proti, zdrželo se, přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se přijato. 107 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 108 pro, proti, zdržel se přijato. 109 pro, proti, zdržel se přijato. 111 jazyková úprava, 112 přijato, kompromisní návrh 5 pro, proti, zdržel se přijato. 120 pro, proti, zamítnuto. 121 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 122 pro, proti, zdržel se přijato. 123 pro, proti, zdržel se přijato. 124 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 6. Pro, proti, zdržela se přijato. 129 pro, proti, zdržela se přijato. 130 pro, proti, zdržela se přijato. 131 pro, proti, zdržela se přijato. 133 pro, proti, zdržela se přijato. 134 pro, proti, zdržela se přijato. 135 pro, proti, zdrželo se přijato. 136 pro, proti, zdrželo se přijato, zamítnuto, promiňte, 137 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 138 pro, proti, zdrželo se přijato, 139 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 140 pro, proti, zdrž, ještě jednou, 139. Takže kdo je pro 139? Nikdo. Proti, zdržela se, zamítnuto, 141. Pro, proti, zdržela se, zamítnuto, 142 141 ověříme. Hlasování je ukončeno. 25 ku 33. Pro, proti. Ještě jednou. Takže 142 pro, proti Ověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Kompromisní návrh 7 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželo se přijato. 158 pro, proti, zdrželo se přijato. 159 pro, proti, zdržela se zamítnuto, kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržela se přijato. Ústní pozměňovací návrhy k odstavci 16, kdo je pro, proti, zdržela se přijato. 171 pro, proti, zdržela se přijato. 172 pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 173 pro, proti, zdržel se. Ještě jednou 173 pro, proti, zdržel se, přijato. 174. Oddělené hlasování, nejprve část 1, pro, proti, zdržel se přijato. Část 2, pro, proti, zdržel se přijato. 175 pro, proti, zamítnuto. 176 pro, proti, zdržel se přijato. 177 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržela se, přijato. 181 pro, proti, zdržela se, přijato. 183 pro, proti, zdržela se, přijato. 184 pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 185 pro, proti. Ještě jednou. Všichni přeložíme ruku k dílu. Takže 185 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržela se přijato. 198 pro, proti zdrželo se přijato, 200 pro, proti zdrželo se zamítnuto, <laughs> hlasování již po 155. uzavřeno. Je to tedy opravdu výrazně zamítnuto. Já už jsem nechával hlasovat elektronicky mnohem více, ještě obvykle, takže by to mělo stačit. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 13. Pro, proti, zdržel se, přijato. 205 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 14. Pro, proti, zdržela se, přijato. 216 pro, proti, zdrželo se, přijato. 217 pro, proti, zdrželo se, přijato. 218 pro, proti, zdrželo se, přijato. 219 pro, proti. 219 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdrželo se přijato. 227 pro, proti, zdrželo se přijato. 228 pro, proti, zdrželo se přijato. 229 pro, proti, zdrželo se přijato. 230 pro, proti, zdrželo se přijato. 231 pro, proti, zdržel se, přijato. 134 pro, proti, zdržel se, přijato. 235 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 253 pro, proti, zdržel se, přijato. Zamítnuto, promiňte. 254 pro, proti, ověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 55 pro, proti. Ještě jednou. 255 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasování ukončeno. Přijato. 257 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 256 pro, eh, oddělené hlasování. 256 je tímto vyřízeno, alespoň ta první část, druhá část také, třetí část také. Já teď hovořím tedy o té první části, ta odpadla, jak, co ta druhá a třetí. Takže k 256 se vrátíme, až to ověří a budeme pokračovat. 259. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromisní návod 19 pro, proti, zdržel se přijato. 264 pro, proti, zdržel se přijato. 265 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 266 pro, proti, zdržel se přijato, 267 pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasování ukončeno. Přijato. 268 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 269 přijato. 270 pro, proti, zdržela se, přijato. hlasovat 256, druhá a třetí část. Druhá část. Otvírám hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Část 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď se dostáváme k úvodním ustanovením. 17 pro, proti, zdržel se přijato, 18 pro, Já jsem řekla přijato, tak to byla tedy opravdu chyba. Sedmnáctka je zamítnutá, takže hlasujeme 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se přijato. 21 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželo se přijato, 23 budeme hlasovat odděleně. První část, kdo je pro, proti, zdrželo se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželo se přijato. 24, kdo je pro, pro, zdrželo se proti přijato. 25, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, držel se zamítnuto, 31 pro, pan Pancery. Já jsem chtěl jenom říci, že ten obsah je v pořádku, ale ta část P eh, tady nemá co dělat. O kterém mluvíte pozměňovacím návrhu? Takže 31. Kdo je pro? Za těchto podmínek. Proti? Zdržel se. 32. 33. Pro, proti, zdržela se. Přijato. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. 36 pro, proti, přijato. 37 pro, proti, zdrželo se přijato. 38. Děkuji, pane předsedo. máme ještě eh, ústní pozměňovací návrh 38 a 42. A tento pozměňovací návrh mění výraz v posledním roce na výraz v několika posledních letech. Bohužel není mikrofon. Ist Frau Fortmans damit einverstanden? Ptám se, jestli s tím zpravodaj souhlasí. Je to v pořádku? Dobře, budeme hlasovat. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržela se přijato. 42 padá. 39 pro, proti, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželo se přijato. 41 pro, přijato. Zamítnuto 44 pro, proti, zdrželo se přijato. 43 zamítnuto, 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A dva přijato, tři přijato, pět přijato, šest přijato, osm pro, proti, zdržel se. Ověříme. Geschlossen. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 9 a 13. Pro, proti, zdržela se přijato. 10. Zamítnuto. 14 pro, proti, ještě jednou 14 pro, proti, zdrželo se přijato. 15 pro, proti, zdrželo se přijato. 16 pro, proti, zdrželo se přijato. A teď hlasujeme o celé zprávě elektronicky. Hlasování ukončeno. Zpráva byla přijata. Protože ještě budeme mít rozšířené zasedání Pyra, já bych doporučila, abyste se zbytek vyřídili v rámci písemné procedury. Pan Fleckenstein, pane předsedo, my vás chceme požádat, abychom přeložili na jindy zasedání rozšířeného byra, ale bohužel tohle je poslední zasedání před letní přestávkou, ale bohužel bez sociálních demok- demokratů. Já jsem proto říkal, že tady si řekneme jen to, co je nejdůležitější a zbytek vyřešíme písemnou procedurou. Ich wünsche allen eine